Bien, mes chers collègues. Dobrý den, kolegové. Rád bych vás tedy vyzval, abyste posadili. Pokračujeme v naší schůzi a slovo dávám kolegovi Nežmi pro jeho zprávu k Fondu o přizpůsobení se k globalizaci. A Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dvanáctého července 2016 podalo Nizozemsko žádost o příspěvek z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Tato žádost se týká redundance v ekonomickém odvětví v oblasti maloobchodu s výjimkou vozidel a motocyklů Eh, na úrovni eh, NAC, eh, NL20 a NL21. Hodnocení žádosti v souladu s fondem, se, s řádem fondu bylo zjištěno, že jsou požadavky naplněny. Nejdůležitější součásti žádosti jsou následující. Počet podniků, kterých se to týká, je šest Celkový počet redundancí je 2069. Celkový počet cílených příjemců je 800, všechno občané EU, většinou mladí. Celkový plánovaný rozpočet 3 miliony 31 tisíc eur. Fond eh, pro, přispění, pro přizpůsobení globalizaci představuje 1 milion 800 eh, eur hodnot, zpráva hodnocení e, skutečně uvádí, e, že e, tedy podmínky jsou naplněny vzhledem k přebytečnosti a očekávání dopadu této přebytečnosti pracovníků v místní, národní nebo regionální ekonomice a a nenah, e, případný příspěvek nenahrazuje e, obvyklá sociální opatření a e, mají sloužit k překonání důsledků uzavření provozů veškerá žádost je podaná řádně a vzhledem k tomu bych eh, chtěl navrhnout eh, doporučení eh, rozhodnutí parlamentu a rady k využití Evropského fondu pro globalizaci dvěma regionům v Nizozemsku a doporučuji je k schválení. Merci. Děkuji za tuto prezentaci. Výměna názorů, kdo si přeje vzít slovo? Nevidím. A tady, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit jako stínový zpravodaj za EPP tento příspěvek, protože využití e, tohoto něco přes milionu pomůže 800 lidí, z nich 60 je zvlášť mladých, mladších 25 let, takže já podporuji využití fondu v tomto případě. Děkuji. Děkuji. Někdo další žádá o slovo? Není tomu tak. Pozměňovací návrhy, pokud nějaké chcete předložit, musí být předloženy 31. ledna ve 12 v poledne a v rozpočtovém výboru budeme hlasovat 9. února. A tím se dostáváme k záruce pro Evropskou investiční banku, eh, záruce pro případ ztrát, pro zapůjčky poskytnuté mimo Evropskou unii. A dávám slovo Alderu Kartezabalovi. Sí, muchas gracias, presidente. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla informovat vážené kolegy a kolegyně, že to, myslím, bylo předevčírem. Dostali jste pracovní dokument ohledně eh, vnějšího eh, mandátu Evropské investiční banky a tedy toho mandátu pro vnější půjčování a že je důležité, abyste věděli, v čem tedy Eh, spočívá ten mandát eh, k vnějšímu půjčování a abyste věděli, v čem spočívají návrhy komise a také, aby tam byly eh, určité otazníky, aby jsme mohli mít tady diskuzi, abychom věděli názor jednotlivých frakcí, abychom mohli z toho udělat zprávu. Dnes bych chtěla zdůraznit nejdůležitější části pracovního dokumentu, protože, jak jsem řekla, pro mě je důležité si vyslechnout názory všech pracovních supin. Eh, v září 2016 komise eh, přišla s revizí eh, mandátu k vnějšímu půjčování Evropské investiční banky banky, to je eh, kolem 10% aktivity Evropské investiční banky. Jako vždy eh, rozpočet se zúčastní tak, že funguje jako záruka a přidělí finanční prostředky. Eh, pro eh, Evropskou investiční banku. My jsme v tomto případě poskytli eh, záruku za rizika, která by mohla vzniknout v případě půjček Evropské investiční banky. Co se týče finančního rámce 2014-2020, ta možnost záruky byla 30 miliard, do té doby se zaktivovalo 27 miliard a bylo tam ještě, byly tam ještě 3 miliardy, které byly jako alternativa. Stejně tak jako v EFSI, my neposkytujeme záruku na 100%, tedy nepřidělujeme eh, peníze Eh, celkově, tady v tom případě to bylo 9% a v roce 2017, 2018, 19 a, a 20, tak to bylo kolem 200 eh, miliard, v některých eh, letech méně, někdy více. Takže pomocí těch 200 miliard eur máme záruku pro Evropskou investiční banky, aby mohla plnit tento mandát. Tento záruční fond se financuje prostřednictvím eh, ročních plateb, samozřejmě z evropského rozpočtu, ale také se eh, z eh, úroků. A jaký je návrh komise? Eh, za prvé, revize eh, uprostřed eh, mandátu je součástí toho balíčku vnějších investic, což předložila komise stejně s tím investičním fondem pro Afriku. A <laughs> cílem je řešit hlavní příčiny migrace a také dosáhnout udržitelných eh, cílů, tedy cílů udržitelného rozvoje. Eh, komise navrhuje nový cíl v mandátu, to je tedy řešit hlavní příčiny migrace, potom také uvolňuje 3 miliardy eh, které jsme měli jako alternativu a žádá se z mandátu 27 miliard na 30 miliard eur, plus navrhuje Eh, překročit těch 30 miliard a dát tam ještě 3,3 eh, miliard, aby tam byla záruka pro soukromý sektor. Tím pádem se zvýší eh, ta záruka, kterou musí poskytnout rozpočet těch 114 miliard a potom tam ještě během jednání po roce 2020, tak to bude muset být 182 miliard miliard eur. Mm, potom mm, tam se také hovoří o tom, že tam bude nový systém ukazatelů, abychom mohli lépe posoudit eh, projekty, které eh, by měly řešit eh, migrační krizi. Potom tam máme také revizi způsobilých zemí tohoto seznamu. Došlo ke změnám ve vztahu s Iránem, proto je Irán v tomto seznamu a ze seznamu byly vyňaty některé eh, země z těch způsobilých zemí, které už mají docela vysokou úroveň rozvoje. Potom se tam navrhuje také větší flexibilita, aby se to mohlo přemysťovat. Eh, je tam 10 flexibilita do posud a navrhuje se to zvýšit až na 20 Co se týče záručního fondu, to je ta část, eh, kterou my máme na starosti v rozpočtu, tak vzhledem k té nové účasti soukromého sektoru, eh, budeme mít eh, nový zdroj financování, to jsou ty příjmy, které budeme mít díky půjčkám Eh, soukromému sektoru. Co se týče krytí eh, záruky, to bude fungovat trošku jinak. Budeme tam muset mít těch 9% v tom záručním fondu, abychom zaručili eh, ten mandát k vnějšímu půjčování, ale máme tam další prvek bezpečnosti. Máme 9% a ty první procenta těch, eh, eh, to první procento přímo dáme do rozpočtu, abychom se dostali až na 10% a budeme mít větší bezpečnost. Ale rozpočet to bude takzvaně stát pouze pořád 9%. Další z novinek, které navrhuje komise, je, že zpráva této záruky se vrátí do rukou Evropské komise. To znamená, že Evropská investiční banka už nebude mít na starosti zprávu této záruky. To jsou tedy ty hlavní návrhy. Jak vidíte, jsou tady věci, které musíme prodiskutovat a zaprvé bych chtěla znát názor komise. Myslíte si, že to zvýšení záruky eh, je dostatečné. Připomínám, že ze 27 eh, miliard jsme přišli na 33 eh, miliardy ale když se podíváme na údaje ohledně plnění, tak tam je část, která eh, byla eh, dána eh, předem, třeba v případě Youth Employment Initiative, že jsme to všechno prostě dali na začátku a potom už jsme neměli Eh, na konci období. Eh, členské státy požádali EIB, eh, aby se soustředila na Ukrajinu či na země arabského jara a tím pádem, když se Eh, ta platba uvolní na začátku, tak potom samozřejmě na konci už nejsou ty finanční prostředky dispozici, pokud chceme mít stejnou úroveň investice. A potom tam, jak jsem řekla, ve změnách došlo, v zemích došlo ke změnám, máme tam nové země, došlo ke třeba eh, politickým změnám, pokud je o vztahy s Kubou. A Evropská unie se chce nyní více účastnit na Kubě a tím pádem tam vzniká větší potřeba investic. A další věc, kterou považuji tež za důležité, a chtěla bych um, vědět názor parlamentu, jestli souhlasíme s tím, aby záruk aby zpráva záruky se převedla na Evropskou komisi. Včera, když jsme hovořili o fondech, tak ta myšlenka Evropské komise je dát záruky všechny do jedné rozpočtové linie, aby tam byla aby to bylo eh, mnohem efektivnější, aby ty peníze, které tam jsou uložené, tak aby se lépe zpravovaly. Mně eh, to přijde, že je to velmi pozitivní návrh ze strany komise a já se ptám, zdali nevyužijeme této příležitosti, abychom eh, nepřeváděli do té jednotné záruky ty finanční prostředky z toho mandátu pro vnější půjčování. E, také když jsme hovořili o EFSI, tak jak zaručíme e, přidanou hodnotu e, nejenom toho mandátu k vnějšímu půjčování, ale také co se týče jiných nástrojů, jako jsou svěřenecké fondy. To jsou všechny ty nástroje, které se objevují a které už byly v rozpočtu a e, cílem je, aby se vynaložili na e, příčiny migrace, především e, v Africe a v sousedních zemích a jakým způsobem se můžeme ujistit, že ty peníze, které vynakládáme, že budou opravdu mít finanč, přidanou hodnotu. A další věc, vidíte, že v tom pracovním dokumentu jsem si položila více otázek, ale ptám se, jak můžeme zviditelnit více práci Evropské unie a jak udělat, aby příjemci tohoto evropského rozpočtu, aby věděli, že tam je mm, mm tedy ten, eh, to razítko jakoby eh, Evropské unie, že tedy ty peníze jsou z Evropské unie a potom, aby se jak jako také zjistit, že ty priority, které jsme si stanovili, aby byly respektovány. Eh, děkuji a očekávám komentáře z vaší strany. Děkuji vám. Paní zpravodajko, možná požádáme komisi, aby odpověděla na otázky paní Gerdia Zaval. Pan Benjamin Angel má slovo. Děkuji, pane předsedo. My vítáme práci zpravodajky, takže jenom pár poznámek. Za prvé, co se týče rozsahu návrhu, není pochybu, pochybnosti, že větší rozpočet by byl vítanější, ale problém je, že eh, se to přidává vlastně k víceletému finančnímu rámci a to je nejvíce omezeno. Takže návrh, který činíme, představuje už tak dost velké navýšení Původně to, tam měly být pouze dodané 3 miliardy, a takže jsme řekli nejenom, že dáme navíc 3 miliardy, ale také 2,3 navíc. A to má okamžité dopady na víceletý finanční rámec, protože to znamená, že celkově potřebujeme 300 milionů do rozpočtu navíc, z toho část z tohoto. Já vím, že 300 milionů nevypadá jako hodně peněz, ale mm, jako k něčemu je přidat, to je hodně peněz, někde je vzít. Mm, kapsy jsou prázdné. Také bych chtěl doplnit jednu věc, protože dochází k, k nedorozuměním. V radě se o tom hodně mluvilo. A komise navrhuje, aby se to navýšilo ve všech geografických zónách, včetně východu. My nechceme odstřihnout východ, chceme to aplikovat všude, ale jako IAP e uh, eh, už uh, investovali velkou část do východu a pak samozřejmě se nedá uh, udržet stejné tempo. To znamená, že uh, uh, už velká část těch vyhrazených prostředků byla investována v první fázi, tudíž eh, se nedá pokračovat stejnou rychlostí, to by nebylo udržitelné a takže my navrhujeme více flexibility, takže ta flexibilita by se zvýšila z 10 na 20 A musíme také mít na paměti, že pro některé země, jako třeba Rusko, byly velké číst, eh, částky rezervovány, ale tam se nic neděje a to je právě eh, rezervoár, který by mohl pomoci EIB hm, ty peníze roz, eh, rozdělit. Co se týče řízení aktiv fondu, to není samozřejmě ústřední bod návrhu. A komise nemá důvod kritizovat výkony EIB, ale otázka je jednoduchá. My platíme vysoké poplatky EIB proto, aby dělala něco, co my sami můžeme dělat zadarmo. Takže otázka zní, jestli máme šetřit peníze evropského rozpočtu nebo uh, zisky eh, banky když převedeme řízení aktiv, což je v podstatě aktivita nakupování a prodávání eh, mm, cených papírů pro eh, záruční fond, tak bychom ušetřili kolem milionu euro ročně. A eh, protože milion v garančním fondu znamená 11 milionů eh, použití, tak za celé období to znamená, že bychom mohli vydělat vlastně 66 milionů, které bychom mohli po napůjčovat nebo makrofinanční pomoci eh, třetím zemím nebo tak, protože ten garanční fond nepokrývá pouze eh, operace EIB, ale i širší věci. Takže Ehm, komise má odpovídající kapacity, nepotřebujeme nakupovat žádné nové zařízení, všechno máme, takže bychom mohli ehm, zadarmo dělat to, co EIB dělá za peníze. Není to kritika, je to EIB e dělá dobrou práci, ale když máte vlastní banku, tak proč to dávat externí bance? Takže bychom mohli dělat totéž za méně. Poslední poznámka. Zrevidovali jsme seznam um, volitelných zemí s tím, že jsme ho se zredukovali. Eh, máme počet zemí, které mohou být tedy příjemci, často mají příjem jinak vyšší než řada našich členských států, takže v případě k Singapuru, Jižní Koreji, Islandu a tak dále. Takže my navrhujeme eh, vyřadit země s vysokým příjmem eh, z tohoto seznamu, není důvod jim půjčovat peníze. A rada dodala na seznam Eh, zemí k vyškrtnutí, což jsme neschvalovali, je Tajvan. Komise navrhuje vyškrtnout Hongkong a Makao, ale Tajvan byl tak nějak zapomenutý a vlastně pro Tajvan platí stejná úvaha. A je jedna země, a je pouze jedna země, kterou my navrhujeme dát na pod, seznam potenciálně eh, financovatelných zemí, to je Irán. To jsou potenciálně přípustné země. To neznamená, že bude Irán při, jaksi přijatelný přes noc, ale může se rozhodnout o tom, že časem bude prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci a proto um, parlament i rada um, mohou potom tu eh, jaksi eligibilitu podpořit časem. Tak tolik z mé strany. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Je to opravdu pozoruhodné dozvědět se, že EIB se zárukami Evropské unie poskytuje půjčky zemím, jako je Singapur. To člověka napadá, jaké jsou cíle, jaká je strategická vize. Půjčujeme jen tak, Rád bych tomu rozuměl. Co je tam tím vodítkem u takového jednání? Děkuji. Případně pak vyslechneme EIB, pan Resan a potom pan Boge. Pane předsedo, děkuji. Dobrý den, kolegové. Za prvé bych chtěl říci, že rovněž vítám záměr komise zvýšit mandát EIB. ILM e, e patří mezi nejdůležitější e, nástroje pro stimulování investic mimo Unii a to především v našem sousedství. A to zvlášť v rámci nestability v východním sousedství, Ruská federace. My potřebujeme podpořit destabilizovanou Ukrajinu, posílit vládu práva a, a její ekonomiku. Takže je jasné, že se musíme primárně soustředit na země v našem sousedství. Východní sousedství, jižní sousedství, a musíme lépe stanovit priority pro eh, prostředky, které máme k dispozici. Co se týče eh, jaksi eh, volitelných, při, přijatelných zemí, domnívám se, že je správné vyškrtnout země, které jsou rozvinuté a nepotřebují nutně finance z e IB jako Singapur, Island, Jižní Korea. Samozřejmě. A myslím, že je také správné zahrnout na seznam potenciálně přijatelných zemí Irán, což neznamená, že Irán automaticky dostane financování z EIB v krátké době. Důležité ale je, aby měli eh, žádné Eh, eh, eh, jaksi právní opatření a tak dále. A co se vztahuje na jiné země, se bude muset samozřejmě stahovat i na Irán, to znamená malé a střední podniky, protikorupční opatření a tak dále. Takže my otevřeme dveře Iránu, ale to neznamená, že bychom museli Irán financovat hned od dne číslo jedna. Na základě eh, otázky paní zpravodajky ohledně eh, navýšeného eh, návrhu komise, jaká je teď situace? Vidíme, že 46 vnějšího mandátu EIB už bylo využito až do konce roku 2016 a situace je daleko akutnější ve východním sousedství, kde už 84 alokovaných prostředků bylo do roku 2016 vypotřebováno a to jsou aktivity, eh, které jsme dělali na Ukrajině a se kterými se nepočítalo na počátku v rámci půjčování takže je jasné, že v, e, nárůst ze 4 miliard na 6 ve východním sousedství nebude stačit, jestliže bude eh, půjčování pokračovat tímto směrem, e, v, tak by v polovině roku 2018 byly prostředky vyčerpány. Takže buď v roce 2018 půjčování regionu, který je zásadní pro Unii, skončí, a nebo budeme postupně snižovat eh, mm, toto financování tím, že budeme jaksi ubírat na rychlosti, ale myslím si, že první, co musíme udělat, je navýšit flexibilitu, jak už tady říkala komise, z 10 na 20 abychom bance dali dali příležitost zaměřit se na ty oblasti a ty projekty, které jsou strategicky významné pro Unii. Podle mého názoru je jasné, že okamžité i to jižní sousedství a východní sousedství potřebují více eh, od nás než Latinská Amerika a měly by být jaksi mezi vyššími prioritami než Jižní Amerika nebo Dálný východ. Takže větší flexibilitu, využít peníze pro Eh, země, které jsou primárně prioritní a eh, abychom nemuseli přerušit naši podporu. Na e, otázky, které zpravodajka položila, navýšit ILM z 25 na 36 miliard, to je minimum. My si myslíme, že ideální proto, aby EIB plněla svoji úkol do konce mandátu, tak by byl potřeba nárůst 38 eh, a taky bychom eh, měli se podívat, kolik prostředků je k dispozici, ale myslím si, že ten nárůst na 35-36 miliard je eh, vhodné, aby mohla EIB pokračovat. Mám, já mám jednu otázku východní sousedství a zvláště Ukrajina. Jak eh, banka vidí pokračování své podpory pro Ukrajinu? Vzhledem k tomu, že tam šly největší částky v rámci východního partnerství. Jestli tedy toto bude přerušeno, může Unie Eh, naplnit závazky, které jsme vůči Ukrajině přijali a jaké dopady to bude mít na jiné země, když velká část eh, peněz bude eh, do taky jiných zemí, které mají vazby na Unii, jako Gruzie, Moldavsko a další, které jsou menší, ale politicky jsme se taky zavázali je podpořit, takže jaký dopad to bude mít na ně. Děkuji. Děkuji. Než dám slovo komisi a EIB, pan Boge. Děkuji, pane předsedo. Já bych se e, připojil k tomu, co právě bylo řečeno. E, nevím přesně, kdy to bylo, ale jakožto zpravodaj e, poprvé e, se jako zpravodaj tenkrát eh, se vyjednávalo ohledně té záruky pro Evropskou investiční banky, eh, banku. A já bych chtěl říci, že během minulých let eh, tak se myslím, že se s tím postupovalo takovým způsobem, že se to vlastně ani moc nevyužilo, protože ty záruky jsou Eh, pro eh, velmi eh, málo případů. A já myslím to, co řekla kolegyně Gardia Zabal, tak já s tím souhlasím. Já si myslím, že doplnění tohoto nástroje nemůžeme na to nahlížet ojediněle, protože když se podíváme na seznam těchto zemí a musíme se podívat, jaká je situace v současnosti na východě, eh, Blízký východ, eh, jich Evropské unie, že tyto země se nacházejí ve eh, velice komplikované situaci a že jsou obklopeny nefungujícími státy. Eh, samozřejmě tady vyvstává automaticky otázka, co jsme učinili v minulosti nebo co jsme neučinili v minulosti, abychom eh, zlepšili eh, stabilitu či zaručili v těchto sousedních zemích. To nefungovalo. Já ale rovněž nejsem proto, abychom doplňovali nový nástroj a řekli, to je nyní řešení a zároveň, abychom se nestarali o to, to, co už je eh, v různých eh, projektech eh, sousedství. Proto bych navrhoval, abychom se nepodívali pouze na technické záležitosti zde ve výboru pro rozpočet, ale abychom se na to podívali z politického hlediska. Mm, protože abychom vystupovali uh, konzistentně, pokud jde o tyto stávající nástroje, podívat se, kde ještě potřeba jednat, kde máme ještě chyby nedostatky a potom tady vyvstává otázka, jak je to zvýší záruky. E, proto si myslím, že bychom měli e, na všechny tyto otázky nahlíželi stejným způsobem, abychom prostě v budoucnu dospěli k lepším výsledkům než v minulosti. A e, druhá věc, kterou bych chtěla říct, je následující ale tam úplně nesouhlasím se Sigfriedem. Já jsem členem delegace pro Chile a pro Eurolat a také mám na starosti monitorovací skupinu pro Střední Ameriku. Ano, některé země nepatří na tento seznam, to je jasné. Ale když se podíváme na e, eh, strategicko-politickou a hospodářskou e, situaci, když se na to podíváme e, eh, po tom, co e, Trump vlastně vystoupil nebo odstoupil od té vyjednané smlouvy eh, TTP, tak eh, tady eh, Víme, že ve Střední Americe jsou pozitivní případy, které bychom měli podpořit a jsou tam dramatické případy, na které bychom se měli podívat, pokud chceme převzít odpovědnost. Takže já bych řekl, takže máme na jedné straně bezprostřední sousedství, ale máme eh, Blízký východ, jich a také k tomu patří tato věc, když se na to podíváme z hlediska globální odpovědnosti a potom chceme být eh, aktérem na správným směrem na, tedy aktérem na správném místě. A pane předsedo, já si myslím, že možná bychom to měli ještě probrat s kolegy z eh, odborných výborů, podívat se na to, jak v této souvislosti se o tomto diskutovalo, tedy větší flexibilita, ale ta větší flexibilita by neměla vést eh, k tomu, abychom eh, poškodili to, co už jsme projednali včera, tedy ta, mm, ten zásah do práv parlamentu. Na to se musíme podívat a komise nám eh, musí ukázat, eh, že při tomto jednání eh, se pokročí dále než v případě těch jiných věcí, těch nástrojů, které se tady vyjednávaly po dobu několika měsíců. Kdo další se hlásí o slovo? Já mám dojem, že v tomto pracovním dokumentu je zahrnutá, nebo k tomu máme zásadní diskuzi. Protože ta rozhodnutí musí být odděli, neoddělitelná od strategických vizí Evropské unie. A rád bych věděl, jaká je cestovní mapa komise a EIB v této věci. To je otázka geopolitická. A když třeba vidím, že jsme poskytli půjčky regi- čínským regionům, přitom Čína půjčuje peníze nám, tak co to má za logiku? Je to na pomoc česk- evropským podnikům? Ale jako Vyžadovalo by to opravdu hlubokou diskusi ohledně toho, jaké místo má mít Evropa v globalizaci. A nástroj, který EIB tvoří a záruky Evropské unie, jak si k čemu to má sloužit. A protože to je téma, které je zásadní a má být předmětem zásadní rozpravy na plenárce, protože to zajímá všechny Evropany. Dobrá. paní Mirela, Sorry for coming in later. Vám se, že jsem přišla pozdě. My bychom měli zajistit dlouhodobou strategii, to znamená posílit cíle stability a udržitelného růstu. To vyžaduje investice do veřejných infrastruktur, školství, zdravotnictví a e, klíčové pro dosažení těchto cílů musíme samozřejmě zajistit transparentnost a zodpovědnost a když eh, jsem se dívala na tu galaxii nástrojů, které máme k dispozici a musím říci, že mně to připadá jako totální chaos a pro nás, jestliže máme hovořit o tom, jak to učinit dostupnější lidem v terénu, já sama se v tom sotva orientuji, a, takže když hovoříme o, o transparentnosti a odpovědnosti, jak toho dosáhnout, když vytváříme dokumenty, které jsou tak nejasné a, a, a odtržené od jakéhokoliv běžného občana. Myslím si, že co do podpory malých a středních podniků, to je zásadní, ale musíme nahlížet i na sociální podniky, protože společenství potřebují, potřebuje mm, jak si dostat moc a musí eh, mít příležitost eh, dosáhnout růstu a stability a tady eh, ten přístup zjevně nefunguje, alespoň ne z dola nahoru, abychom dosáhli té soudržnosti a je tu nedostatek eh, jaksi eh, možnosti zacházet s malými půjčkami a my bychom potřebovali Eh, zajistit, že se nebudou nikdy uzavírat smlouvy s prostředníky, protože to jsou vrstvy a vrstvy byrokracie, kde máte ty eh, různé eh, prostředníky, zprostředkovatele úvěru a my potřebujeme přímý přístup, méně byrokratický, přímo s těmi malými podniky. Takže já bych naléhala na to, aby se EIB soustředila na to, že dá dohromady nástroje, které budou méně eh, eh, byrokratické, které budou podporovat sociální a kooperativní podniky jako malé a střední podniky. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, že by se hlásil o slovo, takže možná požádáme pana Berna z EIB, aby nám řekl pár slov, jak to funguje, kdo žádá o půjčky, jestli jsou to podniky, nebo jestli jsou to veřejné subjekty, nebo jaký je postup, jaký je mechanismus a obecně jaká je ta cestovní mapa a kdo ji určuje. Jestli jsou to politici nebo správní rada. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím ty otázky zodpovědět. Nebudu komentovat eh, ty otázky managementu, o kterých byla řeč na začátku, protože to je vysoce technická záležitost. To budeme muset eh, v rámci nezávislého hodnocení ale e, k těm poplatkům, ano, my určitujeme poplatky, ale e, ve finále zase generujeme e, příjem 700 milionů eur za dobu existence toho fondu. Co se týče toho seznamu vyloučených zemí, žádná z těch zemí, eh, ne, pro žádnou tu zemi jsme nepoužili ILM už dlouho, protože právě máme politickou alokací, takže i země, které jsou pokryté ILM, třeba jako Turecko, tak nejprve eh, se snažíme ehm, určovat podle míry eh, rizika, tak jim půjčujeme na základě našich vlastních záruk a Eh, jedině tehdy, kdy eh, je to mimo tento rámec. Tak třeba v Turecku většina našich půjček proběhla eh, na, jaksi, na základě vlastního rizika EIB a nevyužili jsme ILM právě kvůli té politice alokací. A nepůjčujeme Singapuru ani Jižní Koreji, žádné z těchto zemí jsme nepůjčovali. Další otázka se týkala naší strategie. EIB je bankou Evropské unie, takže naše strategie odpovídá strategii EU, určenou parlamentem a radou. A to je dobrý příklad, třeba příklad východního eh, sousedství, kde jsme byli explicitně požádáni, abychom navýšili půjčky těmto zemím a byli jsme požádáni, aby jsme tedy to navýšili o 3 miliardy. Čili to nebylo překročení výdajů, jak bylo popisováno, ale to bylo přímo naplňování politiky, eh, politické eh, žádosti, kterou eh, jak si nám byla naordinována. Půjč, půjčování v souladu s politikou EU probíhá, jak jsem říkal, třeba co se týče těm, těch eh, tří eh, miliard, kdy eh, vlastně se blíží ke konci záruka poskytnutá a my teď musíme jít pod úroveň i na těch východních zemích v tom ukrajinskému balíčku, ale za těch stávajících stropů podle stávající legislativy bychom nemohli pokračovat v půjčování na Ukrajině stejným tempem, jak na Ukrajině, tak i na východě, protože to je stejná částka. Takže bychom nemohli pokračovat stejným tempem jako do Loňska. A abychom zůstali v mezích záruky a v tomto regionu je velice těžké půjčovat bez této záruky v důsledku, vysok, v důsledku vysokých politických rizik proto tam využíváme nástroj ILM a v letošním roce budeme pomalu snižovat, v příštím roce by to bylo e, o polovinu a v roce 2018 skončit s půjčováním na Ukrajinu, ale i do ostatních zemí východního sousedství. A ještě jedna připomínka k té strategii. My už teď jsme nepůjčovali Rusku, a nemáme v úmyslu do Ruska půjčovat peníze, takže to je zase v souladu s, se stanovenou politikou. Co se týče flexibility, v legislativě bychom to ocenili. Na druhou stranu poskytnout EIB flexibilitu aby tím řešila nedostatky, tak je to jako bychom dostávali jaksi politický prostor, nebo kdyby, protože Evropský parlament a rada jsou lépe v lepší pozici, aby nás vedli. Eh, a co se týče strategie do Číny jsme půjčovali, to je pravda, ale bylo to jenom v rámci klimatických akcí. Klimatické akce jsou vysoce prioritní pro EU, takže mm, posloucháme mm, pokyny, které dostáváme, že máme toto podporovat celosvětově a Čína 40 mm, našeho uhlí se spaluje v Číně, takže pokud bychom se eh, chtěli snažit změnit eh, Eh, klimatické podmínky, eh, tak Čína je to místo, kde se právě musí hodně jednat. Promiňte, že vás přerušuji, říká pan předseda. Když říkáte, že půjčujeme Číně pro boj proti klimatickým změnám, půjčujeme Číně jako státu, anebo půjčujeme podnikům, které vykonávají nějaké práce a jsou to evropské podniky? Komu tam přesně půjčujeme? V tomto případě to bylo soukromému sektoru, byl to e, soukromý promotor. Většina našich půjček je určená soukromému sektoru. Často jsou to evropští, evropské podniky. Eh, předseda, ty soukromé podniky jsou čínské, čínské nebo evropské? Tyto projekty jsou většinou finanční a to jsou mezinárodní tendry, takže to jsou mezinárodní firmy, které jak si dají nejlepší nabídku a které jsou pak vybrané. To znamená, se řídíme pokyny pro mezinárodní výběrová řízení, řízení. Takže pokud je to eh, téma, které EIB eh, eh, jak si podporuje, tak pak ta nejlepší nabídka, nejlepší firma, která třeba postaví ty generátory, bude dostane tu půjčku. Často to bývají evropské firmy, ale my prostě to je tender mezinárodní. Předseda, já vám rozumím, ale my jim půjčujeme peníze proto, že výběrové řízení vyhrála evropská firma a neděláme to pro firmu, která není evropská, to bych chtěla, abyste mi upřesnil. Půjčujeme i neevropským firmám. Právě protože to je politika EU podporovat volný obchod a volný přístup k takovým projektům, takže abychom podpořili takovou politiku, tak požadujeme otevřené mezinárodní tendry. My bychom třeba nepodpořili, pokud by to indická vláda eh, chtěla něco místně eh, postavit, třeba větrnou farmu a, a tam by se hlásily jenom indické firmy, tak to bychom my nefinancovali. My chceme, aby to bylo otevřené výběrové řízení mezinárodní, kde i evropské firmy dostanou příležitost. Ale na druhou stranu to znamená, že v zásadě pokud to vyhraje mexická firma, která zajiští lepší větrnou eh, elektrárnu, tak ta mexická firma to taky může dostat. Takže to je Evropská politika, kterou podporujeme, to znamená umožňovat volný přístup na tyto trhy. A když se podíváte na výsledky této politiky, často eh, podpoříme, často ve finále zjistíte, že podporujeme evropské firmy. Je to dostatečně zodpovězená vaše otázka? Předseda. Evropská investiční banka, když potřebuje peníze na financování operací, tak pravděpodobně to budou Číňané eh, s jejich státními prostředky, které eh, přispívají k upsání eh, půjček, které umožňuje EIB na projekty, které slouží k zlepšení životního prostředí v Číně. Ano, nikdy nepodpoříme 100%, Eh, financování žádného projektu, vždycky dochází ke spolufinancování. Je to taky eh, cesta, jak zapojit další investory. My se snažíme prostě investovat tolik, kolik je potřeba, aby ten projekt mm, se mohl uskutečnit, ale pokud je to třeba 20%, tak jsme rádi, když ten zbytek zafinancují jiné podniky a, um, nebo jiné subjekty a umožní tomu projektu, aby existoval. A může to třeba být i čínská firma, nebo čínský investor, japonský investor, nebo jiný evropský investor, nebo evropská jiná instituce třeba. Myslím, že jsem zodpověděl většinu otázek. Ještě k těm připomínkám. Jo, jedna otázka, jestli stávající rozpočet nebo stávající záruky umožňují pokračovat v půjčování tímto tempem. Nikoli, to nejde. To jsme říkali, protože už jsme vypotřebovali už ten strop pro záruky a na východě bychom museli snížit půjčování o 60 ale de facto nemůžeme okamžitě zastavit určité financování, protože on je to dlouhodobý procent, proces hodnocení projektů a tak dále. Takže se to musí zpomalovat postupně. na východě. Poslední otázka se týkala galaxie nástrojů. My jsme si vědomi toho, že EU má celou řadu různých nástrojů pro řešení cílů, politických cílů mimo EU. Myslíme si, že EIB aspoň tím, že jsme Evropská banka, můžeme pomoci e, zajistit komplementaritu aby tyto nástroje byly využity co nejlépe. Implementujete, implementujeme i další facility, třeba v subsaharské Africe, v Karibiku, EKT eh, e eh, a EIF, tam máme vlastní eh, nástroje a to umožňuje nejenom řešit výzvy jako otázku odalnosti a, a otázku eh, zemí v transformaci a, a řešit třeba příčiny migrace, což je velmi důležité. Na malé a střední podniky v terénu k té otázce souhlasím s tím, že je důležité podporovat malé podniky. Děláme to dvojí cestou. Jednak podporujeme rozvoj e, finančního odvětví, že ty země potřebují právě finanční sektor rozvinout, tak aby ten potom mohl podporovat podniky. A za druhé máme i celou řadu přímých programů mikrofinancování, třeba v subsaharské Africe, kde jsme e, financovali e, milionový revolvingový fond a také v jižním sousedství mm, v Africe a na středním východě a východním Balkánu jsme podobné nástroje uplatnili, ale jinak souhlasím s předsedou, že je potřeba zásadně si pohovořit o tom, jak konsolidovat ty nástroje, aby evropská rozvojová politika byla taková konsistentnější a my se budeme maximálně snažit. Děkuji. Merci, monsieur. Merci pour euh, toutes ces précisions. Je crois qu'en effet... Děkuji za toto upřesnění. Budeme asi muset uspořádat specifickou um, rozpravu ohledně financování, které Evropská unie může poskytnout a jaká, jaké strategické vize nám umožní, jak si využívat prostředky tímto směrem. Chce pan Angel něco říci za komisi? Jo, děkuji, pane předsedo. Just one sentence falls on the, uh... Já bych eh, chtěl říct si několik připomínek. Eh, stručně ohledně s eh, řízení aktiv. Ano, je pravda, když hovoříte o to užitku, ale my my to, co platíme EIB, tak to je sazba, kterou platíme zvlášť. A co je tady e, důležité v té všeobecné obálce? Já si myslím, že co je klíčové, je to, že si musíme stanovit priority, e, protože ne e, každá oblast ve světě je nejvyšší prioritou. Jižní a východní sousedství jsou prioritou Uprchlíci, eh, kteří se schromažďují na našich hranicích, nejsou z Brazílie ani nejsou z Číny. To je jednoznačné. Co tedy potřebujeme, je, abychom měli takovou Evropskou investiční banku, která by rozumně využívala tady tuto dodatečnou flexibilitu, kterou navrhujeme. A je to velmi důležité. Také je třeba, eh, aby byla Evropská investiční banka tam, kde neexistuje takové velké riziko a kde by EIB uskutečňovala půjčky ve vlastním riziku. Eh, třeba se jedná o trhy, jako je Čína nebo Brazílie. Je třeba, aby Evropská investiční banka měla záruku ze strany Evropské unie v v případě Číny nebo Brazílie, zde by se měla spolehat na vlastní zdroje. Rozpočet má eh, přirozené omezení a nemůže fungovat jako nějaký automat, eh, ze kterého si můžou členské státy pořád brát záruky. Bylo by to určitě pěkné. A já nepochybuji, že Evropská investiční banka může udělat eh, stokrát více, když jim dáme stonásobné záruky. Eh, protože toto jsou eh, záruky, které jsou k dispozici na určitý počet aktivit. A závisí to samozřejmě na víceletém finančním rámci. Já si můžu uh, začít eh, zpívat písničku, kež bych byl boháčem. Ale zdá se, že všechno je prázdné, pokladny jsou prázdné, nic není k dispozici. Ale to, co děláme, už je hodně nad rámec toho, co jsme původně předpokládali. My jsme chtěli eh, zvýšit rozpočet o 3 miliardy a nakonec jsme ho zvýšili o 5 až 6 miliard. A mám na mysli příspěvky od eh, generálního ředitelství pro rozpočet. Ale vidím, že Evropská investiční banka žádá o další zvýšení. Já mm, si nemyslím, že by EIB eh, neměla problémy se stanovením priorit, že to je velmi náročná činnost? Ale neexistuje tady nějaký zázračný nástroj, který by vyřešil všechny problémy. EIB by měla mít možnost přistupovat k novým nástrojům, eh, o kterých tady hovořila paní eh, zpravodajka Gardia Zabal. A EIV není nějakým výlučným fondem evropského rozpočtu, na základě kterého by Evropská investiční banka mohla pracovat na svých eh, politikách, aby nebyla vystavena tlaku. Děkuji. To navazuje vlastně na to, co jsme si včera říkali o rozpočtové galaxii a uvidíme, co chce Evropa dělat, jaké má cíle, cíle, které by sdíleli všichni Evropané. A jakmile řeknou, co přesně chtějí, s Evropskou unii udělat, tak pak nepochybuji o tom, že eh, si k tomu určí odpovídající eh, prostředky. Paní Gardia Zabal, na závěr, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych vám chtěla poděkovat za tuto diskuzi, eh, protože tím se mi vyjasnilo mnoho věcí a děkuji vám za informace, které jsme eh, dostali od eh, Evropské investiční banky a od komise. Toto je tedy základ pro ten můj Eh, první návrh zprávy ještě není úplně ale jasný harmonogram, protože únor je eh, kratší měsíc, potom tam máme jeden ten Tyrkisový týden, máme tam Štrasburg a mezi 9. až eh, únorem a 6. březnem nemáme výbor pro rozpočet. Uvidíme, zdali se eh, svolá schůze výboru mezi tím v tomto období, abych mohla představit návrh a potom vám říci, jaké budou lhuty pro pozměňovací návrhy. Takže jakmile ten harmonogram bude jasný, tak vám ho dáme k dispozici protože my bychom chtěli, aby všechno bylo hotové, tedy to eh, vyjednávání a dohoda ohledně mandátu pro vnější půjčování, tak aby to bylo ještě do léta, abychom to stihli. Děkuji, paní Gardia Zabal. Já bych řekl, že jsme vlastně pokryli i záruční fond pro vnější činnost a můžeme přistoupit k další zprávě. K fondu soudržnosti, a finančním nástrojům a dotacím. Prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Dnes eh, mám plno práce v tomto výboru, pohovořím rychle. Je to stanovisko ke eh, zprávě výboru pro regiony a je tam vztah mezi finančními nástroji a mezi politikou soudržnosti. My jsme se snažili, tak jak se to má, tedy omezit se pouze na otázky čistě rozpočtové. V té první části jsem chtěla vyjasnit, v čem spočívá definice či eh, cíl používání těchto finančních nástrojů, protože existují velké pochyby a taková láka takové lákadlo si myslet, že finanční nástroje jsou pro všechny situace, že se dají používat vždy. A proto já jsem si myslela, že eh, zdůraznit, že ty nástroje se musí poskytnout, kde existuje nějaké selhání trhu nebo kde otázky Eh, ohledně investičních podmínek nejsou ideální. A co je pro mě důležité, je, že jsem zdůraznila, že tyto fondy, tyto finanční nástroje jsou zaručeny evropskými fondy a jsou to tedy veřejné finance a nemůžeme se zaměřit pouze na ziskovost z hospodářského hlediska, Eh, či na ty soukromé zájmy, ale eh, musí eh, tam být to označení, ta značka EU a tedy to musí splňovat také sociální úlohu a musíme mít na zřeteli tu veřejnou stránku věci a ty poslední příjemce. Udělala jsem takové malé schrnutí, jakým způsobem se využívají finanční nástroje a že když porovnáme eh, finanční rámec předchozí s tímto, tak my jsme eh, zdvojnásobili finance, které jsou nyní k dispozici pro tyto finanční nástroje a také jsem zde eh, chtěla poukázat na spoždění, už jsme o tom hovořili v tomto výboru, a spoždění tedy ve fungování, ve spuštění fondu soudržnosti, co což je špatné nejenom samo o sobě, protože se neuskuteční investice v regionech, ale také to spožďuje platby. A zase dojde ke e, kumulaci nezaplacených e, faktur v rámci finančního rámce. A znovu jsem zdůraznila, potřebu toho, že parlament musí mít e, větší demokratickou kontrolu a že bychom měli dostat lepší informace. A proto si myslím, že eh, představení změny finančního nařízení omnibusu nám dá eh, příležitost, abychom měli více informací, které budou jednodušší a přístupnější a také, že tam budou jednodušší pravidla, aby se mohly využívat tyto nástroje a také pro jejich kombinaci. O tom jsme hovořili včera, kombinovat eh, ten Junkrův investiční fond s fondy soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Pan Novakov. Thank you very much, Chair. Uh, Děkuji. Především bych chtěl poděkovat zpravodajce za dobrou práci a výbornou spolupráci. Našli jsme společnou řeč u takto významného tématu a ty drobné rozdíly mezi námi jistě vyřešíme pomocí kompromisních návrhů. Já jsem to předložil ve výboru Regi, ale eh, jen bych řekl pár slov. Jsem moc rád, že paní Gardia Zabal zmínila načasování této zprávy. To patří mezi tomu, jak si, tomu post 2020 nový víceletý finanční rámec, omnibus, um, první výsledky eh, skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení. Takže nelze si přát lepší načasování pro tuto zprávu a proto taky jsem přesvědčený, že aktivní zapojení členů rozpočtového výboru je klíčové, protože čím více expertů budeme mít, tím více bude, lepší bude výsledek. A jeden kolega z Regi říká, že lepší příprava dá lepší výsledky a na tu lepší přípravu právě, když jsme říkali v Regi, že když vezmeme, že finanční nástroje a granty e, představují rovinu, tak eh, nelze nahrazit jedno druhým to by nefungovalo, to by nebyla rovina. Takže eh, takto jsem přesvědčený, že to bude patřit mezi milníky, eh, které teď máme na stole. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. Paní Gardia Zabal na závěr, nic zvláštního, dobrá takže pozměňovací návrhy musí být předloženy do 31. ledna do 12 hodin v rozpočtovém výboru. V rozpočtovém výboru hlasovat budeme 6. března a my, my dáváme stanovisko. Příslušný výbor je výbor Regi a ten bude hlasovat 20. března. A nyní dávám slovo kolegovi Gonzálesu Ponsovi, a týká se to řízení rybářského loďstva v nejzdálenějších regionech. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, tady v této eh, zprávě jsem chtěl zdůraznit význam toho, že komise si musí uvědomit, jaká je situace rybářského lodstva v nejvzdálenějších regionech. Opakuji, v nejvzdálenějších regionech. Tak, aby se mm, uvažovalo o e, podporu těchto rybářských lodí stev. Jak říkám, jedná se pouze o nejvzdálenější regiony. Je to mm, jedna z nejdůležitějších žádostí v těchto regionech, protože eh, místní loďstvo je už eh, velmi eh, staré a tím jsou ohroženy pracovní podmínky na těchto lodích a je ohrožena i bezpečnost samotných rybářů. V současnosti neexistuje podpora pro renovaci loďstva, protože to bylo zrušeno v roce 2002 v rámci společné rybářské politiky, protože se chtělo podařilo zamezit nadměrné eh, kapacitě eh, loďstev, což vedlo k eh, přílišné rybářské aktivitě. Ale musím říci, že nejvzdálenější regiony, opakuji pouze nejvzdálenější regiony, tak se jedná o malá loďstva, která nemají environmentální dopad a rybaří pomocí tradičních metod. Právní základ, aby se mohla zahrnout tady tato podpora je v článku 349 smlouvy o fungování Evropské unie a hovoří se tam o oblastech, které jsou vzdáleny a mají specifickou situaci. Nesmíme zapomenout na to, že hospodářská krize se odrazila velmi v těchto regionech a je tam velká nezaměstnanost. Proto bych chtěl žádat, aby komise a členské státy podpořily a zjednodušili přístup strukturálních fondů a investičních fondů a dalších nástrojů, tak aby se podpořil ekonomický rozvoj v těchto regionech, které jsou tak daleko od kontinentu. Lhůta pro pozměňovací návrhy je pondělí 30. ledna v poledne a já jsem vám k dispozici ehm, pro jakoukoliv připomínku, kterou mi chcete udělat. Děkuji, pane zpravodaj, paní Gardia Zabal. No- eh, děkuji vám, pane předsedo. Tato Eh, zpráva není moje, ale Izabel nemohla přijít, tak já k tomu dám eh, dvě připomínky. My samozřejmě plně eh, souhlasíme s podporou pro renovaci rybářského loďstva, protože, jak správně řekl pan Pons, jsou to malá loďstva a rybaří velmi zodpovědně z environmentálního hlediska, ale protože jsme ve výboru pro rozpočet, tak musíme dobře posoudit, jaký to bude mít dopad na rozpočet. A potom za druhé, měli bychom se Eh, zamyslet nad nějakým režimem posej, eh, v případě eh, rybářského loďstva, tak jak je to třeba v zemědělství a to by mohl být dobrý návrh. My samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy a určitě dojdeme k nějaké dohodě. Děkujeme. Tak to je slibné. Někdo další se hlásí o slovo? Není tím nikoho. Takže zpravodajka řekla, že pozměňovací návrhy mají být předloženy do 12. hodiny 30. ledna. V rozpočtovém výboru budeme hlasovat 6. března v výboru, který je příslušný, tedy výboru PEŠ 22. března. Takže já navrhuji vlastně nic. Sejdeme se příště v rozpočtovém výboru 9. února v Bruselu. Dostali jste informaci po internetu sítě URAL. Není nic do různého, dobrá. Takže tím končím toto zasedání a v 10.30 zahájíme schůzi koordinátorů. Děkuji za vaši přítomnost.